Děkuji, pane předsedající Když jsme v této sněmovně naposledy přijali v březnu minulého roku usnesení k Filipínám 7 tisíc lidí přišlo o život. A to v rámci prezidentovy války proti drogám. Rok poté už je to 12 tisíc. Tak kolik jich ještě bude? Ti, kteří kritizují jeho režim, jsou zastrašováni, mučeni, zatýkáni. Jsou to aktivisté, žurnalisté, místní obyvatelstvo. A nebo jim prostě zakáží vstup do země. Giacomo Filipe, generální tajemník strany evropských socialistů, byl zadržen a vyhoštěn z Filipín v neděli a přitom tam jel na politickou konferenci, a to z toho důvodu, že na předchozí návštěvě kritizoval filipínského prezidenta. To není jenom problém naší strany. Řada našich pracovníků může být vyhoštěno kdykoliv a přitom je potřeba situaci sledovat. Když se podíváme na poslední snahu prezidenta odejít z ICC, je jasné, že jeho válka proti drogám je neopodstatnitelná. Není možné, aby to pokračovalo tak jako dosud. Chtěli jsme GSP Plus pro Filipíny, teď je potřeba se zamyslet nad tím, jestli to je dobrý nápad. Děkuji. Také děkuji, nyní pan Charles, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Proběhl rok od naší poslední rezoluce k Filipínám a situace bohužel se změnila pouze málo. Stávající prezident nadále provádí válku proti drogám, tak jako od začátku je to kampaň, na kterou doplatilo životem 12 000 lidí, mnoho mladých. Menšiny, včetně místního obyvatelstva, jsou nadále marginalizovány a jsou páchány eh, zločiny proti lidských právech. Navíc opustili římský statut a ICC, což je také velký problém. A je to v podstatě součástí autoritářského stylu vedení. Mnozí odcházejí, nebo, eh, z dohody o mezinárodním eh, soudním dvoře, aby nemohl sledovat eh, jejich činnost. Zavádění, znovu zavádění trestu smrti za drogové trestné činy, to je také věc, která nás velmi znepokojuje. Ukazuje to, že prezident bude pokračovat, než skončí v roce 2022 jeho volební období. Vývoj lidských práv v rámci stávajícího prezidentského období jde jedním směrem a to ne tím hezkým. Děkuji. Děkuji. A jako další má slovo pan Urma Spajet, prosím. Děkuji. Filipínský prezident v rámci své války proti drogám a, už zabil 12 000 lidí. dochází k zastrašování kritiků místního obyvatelstva, aktivistů. A také Duterte jako sám se chová eh, nepřijatelným způsobem, propaguje násilí a tím eh, porušuje mezinárodní humanitární právo. Násilí a zastrašování musí skončit. Je velká škoda, že Filipíny se rozhodly odstoupit od dohody o mezinárodním smlouvním eh, soudním dvoře. Je to jasný důvod. Prostě snaží se eh, zabránit odpovědnosti. A ICC začalo prošetřovat problematiku ve Filipínách, což velmi vítáme, je to potřeba a všichni, kteří jsou odpovědní za tyto odporné zločiny, musí být přivedeni ke spravedlnosti. Děkuji. Paní Barbara Lochenbiller. Děkuji, pane předsedo. Výzva filipínského prezidenta eh, pro vlastní policii, aby posílili zásahy proti organizacím hájícím lidská práva, je pouze jedním případem zhoršující se situace lidských práv. Existuje seznam asi 600 osob, které jsou obviněni eh, členstvím v New People's Army a eh, jsou obviněni z terorismu. A je tam například i paní Victoria Tajli Korp Bus, zpravodajka pro eh, práva místního obyvatelstva. Mnohé z těchto osob na seznamu mají strach, že se stanou obětí mimosoudního zabití. Vítáme, eh, že eh, hlavní advokátka eh, soudního Mezinárodního trestního dvora vydala příkaz, aby se přeskoumalo, zda to, co se týká té kampaně proti drogám, je v souladu s lidskými právy. Evropská unie musí vyvíjet tlak na tom, aby tato zavržení hodná politika byla napravena. A znepokojivé jsou také zprávy, že pokud jde o budoucí dohody s Filipí, Londýnu se eh, nemají uvádět doložky o lidských právech. To by byl opravdu katastrofální signál a já vás přeji, paní komisařko, já vás prosím, paní komisařko, abyste toto zohlednila. Děkuji bardzo, pan Miguel Urban. Děkuji, pan Miguel Urban Crespo. Děkuji vám mnohokrát. Takzvaná válka proti drogám se stala záminkou pro zavraždění více než 12 tisíc osob. S výmluvou války proti terorismu se útočí, vraždí a kriminalizují ti, kteří se postaví proti vládě, aktivisté a ti, kteří se staví proti zneužívání těžby nerostných nerostných surovin. Spousta mm, ochranců eh, lidských práv bylo zavražděno, mnoho z nich eh, v Mindanao, což je hlavní město země. Kromě toho se tady pronásleduje původní obyvatelstvo, které se obvinuje z terorismu dochází k ovládání této společnosti nadnárodními společnostmi a ty požívají ochranu ze strany vlády. Jedná se o komercializaci zbraní a armády na Filipínách. Vůbec se tady nevyužívá současných vyjednáváních o svobodném eh, obchodu, což by mělo být v současné době pozastaveno a zmrazeno. Je třeba chránit obyvatelstvo z Mindanou. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. Nyní za politické skupiny pan Sean Kelly za EPP jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace na Filipínách nám leží velmi na srdci. Filipíny a Evropské unie mají za sebou dlouhé kulturní, diplomatické, politické vztahy. Irsko a Filipíny také mají řadu eh, dlouhodobých vztahů, konec konců my jsme tam vystavili řadu misionářů. A proto je potřeba, abychom podporovali znovu nastolení stability a právního státu ve Filipínách. Ratifikace dohody o partnerství je v podstatě závazek vrátit se k demokracii, právnímu státu, propagování sociálního hospodářského rozvoje a míru a bezpečnosti v tomto regionu. A proto mi velmi leží na srdci řešení eh, jejich rozhodnutí stáhnout se z římského statutu, eh, což v podstatě znemožní odpovědnost za válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti. Situace už tak jako tak je velmi volatilní, tak doufám, že filipínská vláda se rozhodne zvrátit toto rozhodnutí, které bylo tak špatné. Děkuji mnohokrát za socialistickou skupinu Fran- Francis Assis, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace na Filipínách je opravdu netoler- netolerovatelná a stále se zhoršuje. Filipínská vláda různými opatřeními umlčuje občanskou společnost. A jednou ze strategií je kriminalizace bojovníků za lidská práva právě prostřednictvím teroristický, teror, protiteroristické legislativy, která není řádně definována. Zvláštní zpravodaj pro lidská zpráva už na to poukazoval a následně se dostal na seznam teroristů. Zvla- to je pochopitelně velký problém. Leila de Lima tež. Viktor de Corpus odmítl veřejně politiky pana Duterteho a to především vyvražďování eh, původního obyvatelstva či jejich posílání do, do velmi vzdálených oblastí. Bylo zavražděno dalších 41 aktivistů. V mezičase situace je neudržitelná. Evropská unie se k tomu musí vyjádřit. Děkuji vám mnohokrát. Nyní za skupinu ENF pan Schaffhauser. Prosím. Vážení kolegové, kdo je zodpovědný za situaci? Ten, kdo ji tvoří, nebo ten, který se snaží ji napravit? A to stejné platí i u nás, kde my eh, sem necháváme přicházet tisíce nebo miliony uprchlíků do těch oblastí, které eh, u nás eh, už jsou oblastmi bezpráva, kde panuje chudoba a kde pravidlem je zločin. A tady je laxismus a korupce. A Filipíny, které já dobře znám, se staly uh, zemí toxikomanů, kde eh, toxikománie je na denním eh, pořádku. Je tedy asi 200 tisíc osob, které jsou eh, organizovány v trestné činnosti a prezident se tady snaží nastolit řád a zachránit obyvatelstvo. A obyvatelstvo ho podporuje. Takže tyto metody šokují, ale mě také šokují, ale ne více než to, že v Iráku se a v Líbii se bombardují ti, eh, kteří, eh, tedy obyvatelstvo a pak tady je záležitost eh, Skripal a tady se porušuje mezinárodní právo. Děkuji bardzo panu. Pani... Post, bardzo proszę. A teď paní Post. You, uh... Děkuji, pane uh, předsedající. Je to zajímavé. Ale myslím, že bychom se měli zaměřovat jenom na textu usnesení eh, o Filipínách. Vím, že máme jiný světonázor. Situace v oblasti lidských eh, práv na Filipínách je eh, mimořádně znepokojivá a, už, a to už další dobu. Je tedy velice znepokojivé, že generální, z, generálního tajemníka PES byl zatčen a nemohl vstoupit do země, také Eh, něco podobného se eh, přihodilo eh, Sadatu Dalimovi jako státnímu úředníkovi, ale také v zástupcům OSN a nestátních organizacích. Také silně odsuzuji násilný jazyk, který používá prezident Duterte na adresu žen. Zdá se, že jeho válka s, proti drogám se také změnila ve válku proti ženám. Myslím, že už nemůžeme čekat. Je naší povinností eh, eh, přijímat konkrétnější kroky než eh, dříve. I když to znamená, že musíme přehodnotit privilegia GSP+. Děkuji. A nyní prostor pro nezapsané řečníky, nejdříve Bogdan Zdrojevsky. Nejdřív bych rád protestoval proti tomu pohledu, který zde byl prezentován, a sice, že lze zavázit právo eh, s porušení eh, práva. Eh, to není cesta, to je jenom ospravedlňováním zločinu. Další podstatná věc. Často se zabýváme v těchto rezolucích věcmi dalekých zemí, jako dnes Filipíny. E, mě by zajímalo následné kroky. Já nejsem určitě proto, abychom se nepouštěli do takových témat, ale pro mě je velice podstatné, abychom e, e, bránili inflaci v této věci, ale abychom se postarali o to, aby ty, ta usnesení naše měla účinek, nejenom preventivní, ale faktický. To je otázka na paní komisařku. Do jaké místy, míry tyto, tato usnesení pomáhají naší vnější službě? Děkuji a, a nyní Jean Pondelano. Děkuji, pane předsedající. Bohužel tady máme eh, mnoho výzev mezinárodního společenství, ale i nadále tady se to vraždění v Filipínách opakuje, které souvisí s válkou proti drogám. Pan prezident Duterte je neotřesen ve své funkci nespolupracuje s mezinárodními organizacemi a e, nechová se demokratickým způsobem, nechrání práva menšin, snaží se zničit e, občanskou společnost. Jeho ataky se obrací dokonce kvůli ženám, kde dokonce někdy požaduje jejich znásilnění či zavraždění. To je naprosto nepřijatelné a proto musíme silně požadovat konec těch poprav a a dalších akcích a obrátit se na filipínské orgány a obrátit se na ně, aby udržovali mezinárodní, aby se drželi mezinárodního práva a aby eh, bezpečnostní rada nebo, nebo um, Komise pro lidská práva OSN mohla zasáhnout a další organizace také. Děkuji. Děkuji, pan... Děkujeme, ani pan Otis Marias. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já já bych chtěla říct, že boj proti obchodování s drogami musí vždycky probíhat v určitém rámci právního státu. Nemůžeme zde mít eh, opravdu velice přísná pravidla a postihy, aniž bychom eh, dospěli k řádnému procesu, řádnému soudnímu procesu například a na Filipínách pokud jde o tyto přečiny, vidíme tam asi 20 tisíc obětí, které jsou obětmi různých gengů, které vzali právo do svých rukou a zdá se, že prezident využívá tento boj i proti útoku na své politické odpůrce. Vidíme, že tím to způsobem se Filipíny opravdu dostávají do šílené situace. Dochází k násilí páchanému na ženách, dochází k zneužívání trestu smrti a zároveň prezident ignoruje doporučení Evropské unie. Nesmíme zapomínat ani na to, že zde máme i dovoz této země. Děkujeme. Pan Ignácio Korao má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud jde o násilí na Filipínách, to už dosáhlo takové úrovně, kterou nesmíme déle tolerovat. Válka proti drogám znamená obrovské množství lidí zabitých policií nebo různými gengy, někdo, kdo skutečně ospravedlňuje například používání znásilňování, to je osoba, kterou nesmíme ignorovat. Potřebujeme samozřejmě, víme, že potřebujeme samozřejmě omezit obchodování s drogami, bojovat proti drogám, to je věc, se kterou teoreticky můžeme všichni souhlasit. Ovšem, my zde hovoříme o tom prostředku, který vede k těmto cílům, například eh, mimosoudní popravy, nelegální zásahy a nejde vůbec o to, že by byly eh, postiženi ti největší baroni v této oblasti, ale spíše obyčejní lidé a uživatelé drog, čili skutečně prezident musí s tímto postupem přestat. Děkujeme. Pan Čaba Šokor má slovo jako další. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, válka proti drogám na Filipínách, to je samozřejmě problematika, které se věnuje mnoho organizací, organizace, Mezinárodní organizace pro lidská práva. Dva důležité aspekty, jestli dovolíte. Jednak je to takový ten státní monopol, vynucování, který samozřejmě využívají tyto eh, orgány to samozřejmě, pokud jsou to státní orgány, tak je to v pořádku. Ovšem dochází k různým těmto skupinám, gangům, vyčelanty, které se zapojí do tohoto boje. Je to nesmírně nebezpečný proces, proces, který se vymyká normální kontrole a, a to znamená, že nezasahují oficiální složky, nezasahují státní složky. Pokud někdo má rozhodnout o vině, tak o tom může rozhodnout pouze soudní proces. Pokud tomu tak nebude, tak se vracíme k nějakému barbarství z minulosti bez jakýchkoliv pravidel. Samozřejmě, že sporadicky může k takovým přehmatům docházet v různých zemích, ovšem na Filipinách se zdá, že je to státní politika. Děkujeme a nyní má slovo pan Fávio Castaldo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Tento člověk říká, že lidé mají být, na to bylo řečeno v loňském roce, v srpnu prezidentem Dutertem, který říkal, že tito lidi mají být zabiti bez jakéhokoliv zaváhání. Vidíme, že došlo k asi deseti tisícům úmrtí. Polovina těchto eh, lidí Eh, byla zabita, protože odmítala zatčení a podobně. Lidé nemají přístup ke spravedlivému procesu, jejím rodinám dochází k neustálému porušování lidských práv. Novináři, aktivisté, politici již se bojí vůbec oponovat vidíme, že dochází k ilegálnímu zatýkání lidí bez eh, jakéhokoliv konkrétního obvinění a právě proto nesmíme mlčet. Skutečně nesmíme mlčet. Senátorka, která je na Filipínách uvězněna, musí být propuštěna vláda musí spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem ICC, protože Filipíny samozřejmě musí plnit své mezinárodní závazky a prezident Duterte musí přestat s touto politikou teroru. Děkujeme, tím jsme ukončili veškerá vystoupení ze strany poslanců a nyní se obracím na paní komisařku Balstrom. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedající, vážení poslanci, Jménem EU jsme vyjádřili eh, zásadní obavy ohledně eh, řady eh, otázek v oblasti lidských práv na Filipínách při různých o, o příležitostech, například na bilaterálních úrovni, na multilaterální úrovni a tak dále řada zabití e, v souvislosti s e, válkou proti e, drogám, možné znovu zavedení trestu smrti, stejně tak jako možné snížení trestní odpovědnosti na 9 let. Dále je tady otázka a genderové situace. Za zatěž, eh, zatření senátora Delimy a, mm, mm, a problémy pro svobodu projevu a pro instituce, včetně eh, procesu eh, započatého pro odstranění nejvyššího soudce. Tohle mm, už podtrhla eh, řečnice eh, vysoké představitelky a také eh, Rada pro lidská práva a také jsme to dali jasně najevo v té monitorovací zprávě GSP+. Už jsem se o tom s vámi bavila dříve. Já jsem se také mnohokrát eh, setkala s filipínskými zástupci vlády, kde jsem poukázala na naše obavy. My eh, bedlivě sledujeme ten vývoj, zejména teď v souvislosti eh, s peticí z 21. února ministerstva spravedlnosti, kde je přes 600 lidí kteří eh, narazili na problém s filipínskou vládou. Víme, že eh, tam je i eh, zvláštní zpravodaj OSN, který je normálně chrácen, chráněn zvláštním diplomatickým protokolem při své práci. Pokud je o lidi na tom seznamu, tak EU očekává, že filipínská vláda ve všech svých řízeních bude se dodržovat, držet závazku mezinárodního i národního práva a zajistí jejich fyzickou bezpečnost, včetně práva na řádný proces, nezávislost e, soudního e, řízení a e, spravedlivý proces pro každého. Znepokojuje nás odmítání vstupu na Filipíny a potom také nucené deporace, nucená deportace generálního tajemníka PS Giacomo Pilibeka byl uh, uveden eh, na černou listinu kvůli údajným politickým aktivitám, i když byl oficiálně eh, pozván na kongres Akbajanu pozi- o, o, opoziční strany zastoupené jak v dolní, tak v horní komoře uh, tamního parlamentu. My jsme tohle uh, jasně dali najevo mm, tamní vládě, protože to je první případ cizince, který by takto byl postižen za stávající administrativy. Nepostiži, eh, nepostihování násilí je velkým problémem na Filipínách a je to dáno jasně najevo ve zprávě GSP+. My jsme pro konstruktivní angažma hm, partnerství a spolupráce a dohoda o něm eh, s Filipínami vstoupily v platnost 1. března tohoto roku. Tato dohoda předpokládá zavedení strukturovaného dialogu o lidských právech mezi stranami, což bude důležitá eh, fórum pro řešení všech lidskoprávních otázek. Otázka GSP plus a příslušných závazků. Na to se, se eh, na to se ptalo několik eh, z vás. Eh, my jsme to projednávali už v lednu na plenárním zasedání. Je několik oblastí, kde filipínská vláda pokročila, pokud jde o práci na rovnosti pohlaví, zdravotnictví, vzdělávání, sociálně a ekonomická práva a boj s korupcí a ochrana životního prostředí. Ovšem, eh, zpráva také dá jasně najevo, že mimo mimostoudní zabíjení, zejména v eh, protidrogovém boji, eh, související beztrestnost a možné znovu zavedení trestu smrti jsou problém a, to se tam řešilo. Dali jsme doporučení filipínské vládě a já jsem je osobně vyřídila a příslušnému ministrovi. A sice, že je třeba řešit tyto otázky. My tu situaci bedlivě sledujeme a GSP plus a monitorovací mise letos se samozřejmě zaměří na otázky eh, související s eh, drogami a budeme eh, řešit ten nedávný vývoj, než se rozhodneme o dalších krocích. Takže můžete počítat s Evropskou komisí i s službou pro vnější činnost, že bude poukazovat na tyto věci a upozorňovat na ně konstruktivně a jasně filipínskou vládu. Děkuji. Děkujeme. říká pan předseda. Máme zde šest návrhů usnesení k tomuto konkrétnímu tématu. Je to jednak EPP, jednak socialisté a demokraté, dále je to návrh EKR, dále je to návrh skupiny ALDE, zelených a zároveň je to i návrh GUE. Tím končíme rozpravu k tomuto tématu. Hlasovat budeme dnes.